Mes chers collègues, j'ouvre la séance. Vážení kolegové, zahajuji schůzi. Sebe velmi srdečně vás zde všech vítám místo předsedu Evropského parlamentu, kolega, kolegu Reinharda Vinalda, který odpovídá za rozpočet Evropského parlamentu, takže ještě jednou také bych chtěl srdečně přivítat generálního tajemníka pana Klauze Veleho. Než se dostaneme k tomu jedinému bodu našeho programu. To znamená, než začneme hovořit o tom, jaký by mohl být rozpočet Evropského parlamentu na rok 2017, tak bych rád, pokud proti tomu nic nemáte, abychom schválili žádost, kterou podal Evropský účetní dvůr, který má problém s tabulkou zaměstnanců. Je to relativně naléhavá věc a pokud nemáte nic proti tomu, tak bych doplnil tento bod na náš program. Pokud někdo nemá námitky, nevidím, že by někdo měl, tak tento bod zařadíme jako doplnění na náš pořad jednání. Takže budeme tedy hovořit o tom, co je jádrem našeho pořadu jednání této schůze a to odhad rozpočtu Evropského parlamentu, nebo návrh na rok 2017. Chtěl bych omluvit našeho kolegu Davida Mario Sassoliho, druhého místo předsedu Evropského parlamentu, který má na starosti rozpočet, který měl před, má předsedat trialogu o ekonomické zprávě v rámci čtvrtého železničního balíčku, takže se nemůže účastnit naší schůze tím pádem. Takže pokud s tím souhlasíte, začneme tedy úvodem zpravodaje kolegy Indre Kataranda a potom úvodem místo předsedy Reinera Bianda. Potom bude Generální tajemník Evropského parlamentu nám bude prezentovat asi na 20 minut tento návrh rozpočtu a potom budeme mít diskusy, otázky, odpovědi. A poté z toho uděláme nějaký závěr. Takže nyní dávám slovo zpravodaji Indreku Tarandovi. Ajtech, herr prezident. Děkuji za slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dovolte, abych poděkoval, abych poděkoval všem, kteří přispěli k přípravě této zprávy. Abych poděkoval stínovým zpravodajům, panu Velemu, generálnímu tajemníkovi, předsedovi našeho výboru a i členům našeho na, našeho štábu, našim spolupracovníkům, všem, kteří mi pomáhali. Ještě jednou děkuji. Musím přiznat, že jsem se původně domníval, že to bude zpráva jednoduchá, ovšem není tomu tak. Domníval jsem se, že půjde o typickou konfrontaci, ve které budou chtít europoslanci ukázat svým voličům, jak jsou úspěšní, protože vždycky naleznou způsob, jak se redukovat náklady. A na druhé straně sekretariát a místo předsedové se budou snažit dokázat to, že řádně fungující parlament může fungovat pouze, pokud existuje zároveň i řádné financování. Určité záležitosti jsou věcmi, kterým se budeme věnovat legitimně v rámci pozměňovacích návrhů, zatím nejsou zahrnuty v této zprávě. Já samozřejmě bych rád řekl, že to, co mi leží velice na srdci, je volání po větší transparentnosti nejenom v očích parlamentu, ale i u nás, uvnitř Evropského parlamentu. A díky generálnímu tajemníkovi a jeho zástupci, paní Ratiové, se kterou jsme se sešli dneska dopoledne, kde se hovořilo o citlivých záležitostech v oblasti bezpečnosti a nyní mám mnohem lepší představu o konkrétních datech, o konkrétních informacích a podobně jako pan Elmar Brok, člen nebo poslanec, který zná všechna ta rozhodnutí a, a tu roku 99 a interní věci. Já samozřejmě nejsem až tak zkušený, takže možná určitě některé části znění tohoto textu by mohly být ještě vylepšeny. Pokud jde o celkový přístup k určitému proporčnímu rozdělení, pokud jde o nová bezpečnostní opatření, částky, které s tím budou spojeny v rámci celkového rozpočtu. To je důvod, proč bych rád zdůraznil potřebu dalších informací, nejenom pro mě, zpravodaje, ale i ostatní členy našeho výboru, tak abychom mohli poté vysvětlit eh, všechny tyto záležitosti kolegům z jiných politických frakcí. Je zajímavé podívat se na to, jak každý poslanec v té konečné etapě rozpočtového procesu se zaměří na jiné drobné aspekty našeho každodenního života, činnosti a nebudeme-li schopni vysvětlit tyto záležitosti dostatečně, tak bude obtížné získat podporu politické, politických frakcí. Souhlasím s generálním tajemníkem a jeho přístupem například posílení mandátu europoslanců, to je jeden z těch titulků, to je bez debaty velice důležité. Možná jsou tam ještě určité detaily, jakým způsobem ovlivnit tyto aktivity, například v jednotlivých volebních okrsích, mobilní kanceláře a tak dále. Budování politik, to je záležitost, která pro mě byla vždy takovou noční můrou, proto jsem si nikdy nekoupil rodinný dům, žijí v bytě. Ovšem i zde si myslím, že více údajů, více informací by nám mohly pomoci zvládnout celý rozpočtový proces. Konkrétně bych se zmínil o renovaci budovy Paul Henry Spack, která nás čeká. Budeme-li mít jasné představy o záměrech, o hodnoceních, analýzách, které nás čekají v tomto ohledu, tak na základě těchto eh, informací budeme schopni udělat konkrétní rozhodnutí. Dále je to záležitost řidičů Evropského parlamentu. Rád bych poděkoval za mo- takový mobilizovaný přístup našich stínových zpravodajů. V brzkých hraných hodinách jsme se sešli, diskutovali o této věci tento vozový park. Nevím, zda jsme to všichni pochopili stejným způsobem, to, jak byla tato problematika prezentována. V mé zprávě se tomu věnuji i přes určitá varování, řekněme takových eh, těch eh, zkušenějších eh, europoslanců ohledně toho, že bychom se neměli tohoto tématu dotýkat. Uvidíme, ještě se tomu budeme věnovat, budeme o tom diskutovat. poslední bod by mohla být spolupráce mezi parlamentem a e, Evropským hospodářským a sociálním výborem, jakož i výborem regionu. Zde si myslíme, že back office jednotlivých organizací e, nebo že bychom měli podpořit e, to, aby spolupráci pokrýval back office Evropského parlamentu s těmito, s těmito výbory. Čili jakým způsobem já osobně jsem přistupoval k tomuto tématu. Myslím si, že zatím se nám povedlo získat kvalitní odpovědi na naše otázky. Doufám, že budeme tímto způsobem pokračovat. Možná je to jednoduché, protože čím hloupější je otázka, tak tím jednodušší je poté odpovědět. To ovšem byla no, trošku i moje strategie při přípravě této zprávy. Nyní bych ukončil mou prezentaci, abych umožnil vystoupit i ostatním řečníkům, výborům, členům našeho výboru, zástupcům Běra, sekretariátu ještě jednou všem děkuji. Děkuji, pane zpravodaji, za to, že jste se s námi podělil o ty dobré otázky a nyní dávám slovo předsedovi Rainerovi Vilandovi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také kolegu Tarandovi, kolegovi Tarandovi za uvedení, za ten úvod. Já za sebe bych asi řekl, že si myslím, že je velmi dobré, že jste zde nevyjádřil žádná konkrétní procent, procentní sazby. Já vlastně vítám to, že jste vlastně vyjádřuje také určitá, určitá slova chvály a chtěl bych výslovně přivítat tu skutečnost, že jste také v těch jednotlivých eh, kapitolách, například 17, že, jste, že chcete být ambicioznější, nebo že bychom měli být ambicioznější, nebo v každém případě můžeme v naší práci nesmíme zanedbávat to, jak jak odborávání faxových přístrojů. Myslím si, že o tom se musíme ještě pobavit. Myslím si, že takový ti déle sloužící členové možná nebudou zcela proto. Určitě jsou některé oblasti, nebo soustředíme se na některé oblasti. Já bych ze svého hlediska to také okomentoval. Omezím se tedy pouze na některé oblasti, jak jsem již říkal. A možná se zmíním o těch věcech, které považuji já za důležité a o a také na těch budeme pracovat také jako na prioritě. V roku 2016 je rok, kde se musí hodně uvažovat a uvažuje se o bezpečnostních otázkách. Máme zde samozřejmě vyjádřeny určité potřeby, co se týká vstupu těch vchodů. To už začalo, potom budeme postupovat dále budeme přijímat určitá opatření, která možná nebudou všichni úplně vítat, jak je tomu teď u těch vstupů. Ty, některé ty věci budou poměrně náročné na, na náklady. To znamená, samozřejmě na úrovni nula vlastně na tom přízemí, teda tam nemůžeme nechat ty skleněné plochy tak, jak jsou, které by vlastně umožňovaly příliš snadný přístup do té budovy. Takže možná s určitými plás, několika plány, projekty si myslím, že bychom mohli tady toto udělat i na jiných eh, místech. V každém eh, případě budeme muset přemýšlet i také o dalších věcech, i kromě toho hlavy A17, to znamená, co se týká všech těch budov, také pokud jde o bezpečnost, o personál, zaměstnance v oblasti bezpečnosti. Otázka, zda budeme mít ozbrojené tedy pracovníky v budově, to je ta ještě stále otevřena. Potom, jaké budou ty bezpečnostní stupně. Za to, bude tedy, za to budou za policejní složky nebo jiné síly teda to nejsou pouze politické otázky, ale určitě jde také o skutečné otázky eh, také financování, protože budeme muset parlament vybavit příslušnými finančními prostředky k tomu. Takže myslím si, že to bude ještě trvat nejméně následujících pět let, kdy vlastně se musí počítat s většími investicemi nebo alespoň nákladovými položkami které tedy budou muset být vynaloženy. Proto si myslím, že to musíme tedy se rozhodnout, zda budeme investovat, za to zapracujeme do té eh, procentní sázby zvýšení. Určitě to bude tedy důležitý bod. S tím je potom také spojena vlastně celková politika zprávy budov. nemůžeme vlastně to, tady ty bezpečnostní otázky oddělit od otázek eh, zprávy budov jako takové. A velice důležitá věc je také, do jaké míry se také bude provádět sanace budov. V roce 2017 určitě nejsou žádné větší položky v tomto směru, ale je potřeba eh, požadovat včasné plány. A chtěl bych vás povzbudit. Já bych rád šel ještě dále s určitými úvahami ohledně parlamentu a Samozřejmě je zde také otázka, která jasně vystává, kdy začne, začneme s těmi prvními velkými sanačními pracemi. Ta první je ta budova PSH, teprve potom Ovšem ta sanace může probíhat pouze tehdy, když nebo to bude vyžadovat, že ta budova bude samozřejmě nepoužívaná nějakou dobu, takže možná eh, v letech 2020, 2024. Potom je, se máme také, možná bychom k tomu mohli využít také to voleb, období volební kampaně, abychom tedy tu budovu už přenechali v sanovaném stavu našich kolegů, našim kolegu, novým kolegům. Čili musíme si položit otázku, co chceme vůbec, eh, jak chceme postupovat s touto budovou. Chceme nějaké minimální standardy zajistit tou renovací. Ono to není tak jednoduché, to jsem sám viděl v jedenáctém moschodí. Viděl jsem na zdi my, myš. Takže ono to není vždy úplně jednoduché, pouze takhle to zajistit. Je někdy potřeba vykonávat určité sportovní, podávat výkony. Jsou kolegové, kteří si stěžovali na krysu v budově. A ta budova ale není také pro některé věci ani plánována, ani projektována. Dnes vlastně zasedáme i v budově ve Štrasburku která z části už 20, 25 let a nebo 35 let vlastně už je zapracovaná v plánech, takže například eh, tam nebylo plánováno s, takovým, s takovou dlouhou kabeláží, muselo se tam vlastně položit kilometrů kabelů kvůli počítačům, kvůli internetu. Čili musíme opravdu vědět a říci si, co jasně chceme. Chceme prostě provést normální běžnou sanaci, jak se dělá v, v, v rodinném domě nebo v soukromém domě opravit okna, střechu, dveře nám nedoléhají, anebo chceme dosáhnout určitého vyššího stupně, kdy si řekneme, že ty okna, okna by měla nejen doléhat, ale měla by být energeticky účinná, topení, jak zapracujeme ty úvahy ohledně bezpečnosti, protože ta, ta budova není prostě postavena tak, jak z dnešního hlediska by bylo žádoucí, ani z hlediska bezpečnosti. Potom také, protože nemůžeme vlastně využít ani kubaturu, Eh, tohoto bychom mohli možná lépe využít, protože eh, mnoho kubíků není ani v využití. Co se týká prostoru, ty nejsou vhodně vybavené. Takže by byly potřeba i další obslužné prostory, čili jak vlastně tam začleníme okruh pro návštěvníky. Toto jsou všechno věci, které během roku 2016 musíme začít s těmito úvahami, tak aby to potom do dalšího rozpočtu mohlo být zapracováno. Potom další oblast, to se týká těch eh, řidičů, nebo tedy mm, a nemůžeme vlastně v Bruselu podle belgického práva zajiš, zajišťovat nebo vypisovat vlastně na služby do dopravní, tak jak bychom mohli například v Berlíně, nebo jak to dělá parlament Bundestag v Berlíně, založený na určitém počtu kilometrů naještěných ročně. 24 hodin denně vlastně musí být k dispozici, aby bylo možno řidiče zavolat a i libovolnou neděli v Dubnu například, nebo na podzim. To znamená, když se konají volby, tak vlastně v každém, jakýkoliv, v jakémkoliv dni v roce vlastně musí být k dispozici. Jinak se vlastně musí objednává taktika. Ale tady to takovou, v to, takovéto formě to nemůžeme zapracovat. Samozřejmě, co se týká využívání Uber, tak to asi nikdo z nás nechce. A nebo bychom to museli internalizovat. Takže pět, už pět nebo šest let jsem se s tím zabýval s paní Luling a s ostatními, ale právně není možné to provádět tak, jak, bych, jak bychom to možná s panem Tarandem byli rádi zapracovali, pokud by to byl náš úkol, tak jak třeba v Berlíně je to organizováno. A potom ještě takový drobný bod. Tady to se týká tolik 14. Myslím si, že mnohé už bylo dosaženo, ale ještě musíme pokračovat dále. A u bodu 12 bych byl velmi vděčný, kdybychom to nějak lépe odůvodnili, protože si myslím, že, doje, že dojem že se věci zhoršily nebo zhoršují, že to by možná se mohl spojilo s tím, že v posledních čtyřech měsících došlo k tomu, dochází k těm omezením u vchodu, u vstupu. Omlouvám se, pane předsedo, ještě jsem zapomněl na dvě věci. Za prvé, nedomnívám se, že co se týká transparentnosti, že by se to mělo týkat všech paušálů, že bychom tím skutečně už uspořili peníze. Protože si domnívám, že bychom zase museli použít více pracovníků, čili pravděpodobně by asi bylo. Proto jsou stanoveny také určité paušály z, velice některých dobrých důvodů a já už jsem zaznamenal, pane Tarande, možná bychom to mohli zorganizovat. Nemám, Například v Karlsruhe před určitou dobou bylo kolega vyjádřil, jakým způsobem by tyto paušály nejen mohou být eh, právně eh, akceptovány, ale také mohou mít tedy právní odůvodnění. A poslední věc, o které jsem se chtěl zmínit, hovořil jste o tématu těch čísel, která dáváme k dispozici MEP Writing. Já osobně jsem proti takovýmto kvantitativním hodnocením, jakým způsobem hodnotit tedy naši práci jako poslanci. Máme poslanci, kteří již vlastně se přihlásili, měli třeba 900 přihlášení o slovo, spoustu příspěvků a angro, tedy uh, už velké množství příspěvků. A nicméně se jim nevždy, ale asi nejen proto, aby dostali dobrou odpověď, ale aby si vytvořili možná dobrou statistiku někteří z nich. Já z hlediska rozpočtu bych vás skutečně chtěl poprosit, abyste šli na domovskou stránku, kde Evropský parlament ukazuje skutečně skvěle, jaké jsou naše činnosti, ale není nutné dopsat čísla do jednotlivých rubrik, jakým způsobem to propojovat. Například, když půjdete na poslance Rainer Wielen, tak vidíte, že jsem už stokrát se hlasil o slovo na plenárkách a tak dále ale potom, když vlastně někomu poděkuji a předám slovo, tak to je také považováno jako příspěvek, protože ono se to vlastně nedá dělat jinak, než takzvaně technicky počítat. Kdybychom musíme samozřejmě některé věci eh, přepracovat racionálně, ale to, že se tam píše, jak často někdo mluví, a za to převzít ještě určité ručení, že, že někdo prostě může být těžce nemocný, nějaká poslankyně může být gravitní. Toto, toto politické ručení já bych nechtěl převzít, takže si myslím, že bychom měli škrtnout, vyškrtnout tato čísla na té domovské stránce. Ten, kdo si myslí, že je to důležité pro hodnocení práce poslance, to, jak často mluví, tak by si měl, pane, může spočítat sám, může si to spočítat sám, může si spočítat i ty příspěvky. Ano, já nemám nic proti tomu, aby ty byly na domovské stránce. Ale ten váš požadavek, pane Darande, aby se to ještě prohloubilo, to považuji za, spad, za nesprávnou cestu, za zavádějící. Já vím, že zde hovoříte o zvýšení transparentnosti, ale to je prostě pouze chimérické. Cože to, že tato čísla to, to je zavádějící a myslím si, že toto, tento požadavek bychom měli z toho odstranit. A v posledním, minulém parlamentním období jsme měli 70 tisíc 70 tisíc vysvě, písemných vysvětlení hlasování za pět let, takže se to číslo zvedlo. A kdo chce mít otázku na komisi, i s nějakou malou hodnotou, tak může prostě se sám obrátit na komisie. Ale ta pětimístná čísla těch dotazů, která, které byly vzneseny, tak Víme, že potom samozřejmě ty lhuty také na, té, na ty odpovědi jsou velmi dlouhé a to, to není dobrá práce. Nesmíme se zabývat tady těmito kvantitativními hodnoceními pouze. To je špatná cesta. Děkuji. Merci. Děkujeme, říká pan předseda. Děkujeme, vážený pane předsedo. Není jednoduché, jistě není jednoduché nějakým způsobem výrazně zhodnotit výkonnost a samozřejmě nesmíme zapomínat ani na určité indikátory, na určitou kulturu výkonu, výsledku. Vážený pane generální tajemníku, poprosil bych vás o takové ty hlavní směry odhadu, které se týkají rozpočtu Evropského parlamentu, tak jak jste je připravil pro rok 2017. Ano, děkuji, pane předsedo. Možná Nejprve bych krátce připomenul časový harmonogram pro rozpočet 1. února. Byla prezent, byl prezentován návrh. Dnes máme možnost pohovořit o tom v rozpočtovém výboru. Předsednictvo potom se bude znovu zabývat 7. března touto věcí. Vycházíme z toho, že, ty roz, že budou mezi tím rozhovory mezi předsednictvím a členy výboru pro rozpočet a potom konečný výsledek s hlasováním na plenárce bychom měli, to, to mělo proběhnout 14. dubna. Víte, že tradičně už od několik desetiletí parlament 20 hm, administrativních výdajů tedy zajišťuje tomto návrhu zde vidíte, že navrhujeme ne 20%, ale pouze 19,26% administrativních eh, výdajů. To je druhé nejnižší číslo za posledních 8 let strukturálně je ten návrh organizován podobně jako ve stejný rok, to znamená i poslední rok, to byl, loňský rok to byl návrh rozpočtového výboru, běžné výdaje a potom mimořádné výdaje zejména v oblasti bezpečnosti 2% v letošním roce, 0,2% růst. O tom rozhodla rada z důvodu toho, že Irsko nyní přejde na plný jazykový režim, čili na překlady a tlumočení. Na to se musíme také připravit, to znamená, tato struktura je v zásadě stejná, jako tomu, jak bylo dohodnuto pro rozpočet na rok 2016. Jasné těžiště je oblast bezpečnosti ze zná, nechvalně známých důvodů. Když se na věci podíváme globálně, tak jsou zde jasné požadavky realisticky to vidíme, vidíme vlastně válku na Bílém východě, na Blízkém východě, také vlastně svým způsobem to má velké dopady na členské státy Evropské unie a toto vyžaduje naprosto odlišnou situaci v oblasti bezpečnosti. Musíme z tohoto vycházet. Není to nějaká krátkodobá záležitost na několik týdnů, ale bude to určitě na několik let záležitost, kterou se budeme muset zabývat v našem hlavním sídle v Bruselu. Je zde také vlastně, vlastně také sídlo islamistů, jak vlastně všichni asi víme v souvislosti s útoky, ke kterým došlo v Paříži. Naštěstí parlament již od roku 2009 pravidelně provádí určité kroky k tomu, aby zvyšoval svou vlastní bezpečnost a zlepšoval také svou vlastní organizaci. V roce 2009 jsme měli ještě malou jednotku, určité oddělení, nyní se z toho stalo ředitelství, potom generální ředitelství. Krok po kroku jsme se rozloučili s externími poskytovateli služeb a zavedli jsme interně ty odpovídající funkce Máme také strategickou kontrolu nad naší bezpečnostní, bezpečnostní plánování, které jsme vzali zpět na sebe. Není to již nyní zajišťováno subdodavatelsky, ale nyní je to zajišťováno vlastními silami. Také v souvislosti s pařížskými útoky už v lednu na Charlie Hebdo jsme se rozhodli oba dva hlavní vchody v Bruselu úplně nově organizovat nebo přeorganizovat v tom smyslu, aby při podobných útocích eh, vlastně k podobným útokům nemohlo dojít v celé budově, ale pouze v určitém omezeném uzavřeném prostoru. Tyto práce nyní probíhají. Začalo to u vchodu v Lucemburku a v Dubnu by měly být dokončeny ty práce i z Rivirc. Potom jsme se přes předsednictvo rozhodli, že skutečně také zavedeme v roce 2017 nový eh, vstupní, novou vstupní kartu, vstupní průkaz. Takže toto vyplynulo z jednání předsednictva. Je to tedy úkol systematicky odstraňovat ty stávající slabiny v oblasti bezpečnosti krok po kroku, kousek po kousku. To znamená nejen ty oba hlavní vstupy, ale také zajistit odpovídající eh, bezpečnostní standardy u všech vchodů, tak aby na konci i ten vstup vstup, který byl nejméně zabezpečen, dosáhl odpovídajících bezpečnostních eh, standardů. To je tedy úkol, který musí být prováděn postupně, krok po kroku, i v ostatních budovách, i v budově ve Štrasburku a samozřejmě také u novostavby v Lucemburku a v Bruselu, u té nové budovy. Za druhé jsou zde a některé okení nebo prosklené plochy, které dnes už by se takto nepostav, nevybudovaly. To platí zejména pro ten prostor u restaurací, u restaurace pro poslance, ale i u, u, u jídelny, ale i jiné. Ta velká okna, velké prosklené plochy představují nebezpečí při útoku, protože sklo samozřejmě by vlastně se rozbilo, vtlačilo dovnitř budovy, čili tyto skleněné, prosklené plochy musí být také zabezpečeny. Technicky existují určité možnosti, kterými se nyní zabýváme. Chceme také ochránit hlavní budovu proti vozidlům a proti případným útokům eh, ve vozidlech tedy z tohoto důvodu se zabýváme a místo předseda Výlant už na to poukázal. Zkoumáme tedy, zda ty hlavní eh, tří ulice, rivier, ulice Virc a Rivotie, zda mají nadále zůstat veřejně otevřené pro řidiče, pro automobily, nebo zda bychom je neměli uzavřít nebo udělat z nich případně pěší zónu. To jsou diskuse, které nyní vedeme s belgickými orgány, nebo které musíme vést s belgickými orgány. V březnu, na březen je naplánováno setkání, kde také místo předsedové Wieland a Sasoli budou účastnit a bude to jedno z témat, o kterých budou diskutovat. Od ledna máme zajištěnou externí ochranu prostřednictvím belgických orgánů ozbrojených složek před budovami. Tato ochrana se ještě nadále posílí a musíme zajistit také to, aby byly odpovídající obslužné místnosti pro tyto, lidi, pro tyto pracovníky, pro tyto lidi. Další téma je, o kterém se zde už hovořilo, je otázka těch řidičů nebo vozidel, tedy o tom intenzivně diskutujeme s místopředsedy, také v předsednictvu. Zde ještě nepadlo žádné konečné rozhodnutí, předseda požádal, abychom to téma zařadili explicitně na pořad jednání příštího zasedání předsednictva, a to 7. března. Ale jsme toho názoru, že z bezpečnostních důvodů ale také, aby se ta, ta služba rozumně organizovala i z důvodu sociální ochrany pracovníků, že bychom měli tedy neměli ztrácet ze zřetele možnost internalizace, čili zajišťování našimi vlastními silami. Další věc jsou jazyky. Už se zazněla otázka jirštiny, která se stane plnohodnotným jazykem Evropské unie. Dále to, co možná ještě není obecně známé, ale Vedou se také rozhovory mezi Kyprem a tureckou částí Kypru. Tato jednání jdou teď dobrým směrem. Samozřejmě nemůžeme předjímat, jak dopadnou tato jednání, ale je odůvodněná naděje, že přece jen možná dojde k určitému porozumění, k dohodě, a že se znovu a že se tedy v určité dohledné době Kypr znovu sjednotí, což by samozřejmě znamenalo, že bychom také potřebovali turečtinu, a kterou bychom museli zařadit nebo, nebo nabízet tedy v rámci našich služeb, samozřejmě závi, závislosti na pokračování jednání a na znovu sjednocení ostrova. Čili to by vedlo k tomu, že by vlastně v Evropském parlamentu byl 25. jazyk o to je důležitější, aby jazykové služby byly organizovány efektivněji. Viděl jsem i v návrhu zprávy zpravodaje, že na to klade velký důraz. Podnikli jsme už velkou práci v minulém období, nejen v oblasti tlumočení, ale také v oblasti překladů, zejména u těch otázek, ale potřebujeme i další reformu, aby mnohojazyčnost se dlouhodobě zajišťovala, ale aby mohla také být financována tak, jak vlastně si to přejeme, aby byla podporována. K budovám je zde celá řada projektů na ohledně budov v současné době ta budova Konrad Adenauer, teď nově v Lucemburku, tam dochází k novému pokroku. Předsednictvo na pospos minulé léto se rozhodlo i na základě mého návrhu, že objem této budovy by se trošku sníží. V současné době to vede ke sníženému odhadu nákladu asi 50 milionů eur. A je to umožněno tím, že v Lucemburku důsledně vlastně se používá ten samý klíč pro ty metry čtvereční 11 metrů čtverečních na plochu stejně tak v Lucemburku jako v Bruselu. To znamená, na tomto základě budeme schopni ti 2400 služných až a 600 externích spolupracovníků v Lucemburku, zajistit jim takové pracovní podmínky, i na snížené, zmenšené ploše se současnou úsporou nákladu plus minus 50 milionů eur. Zda později bude nutné přece jen naplánovat více prostoru, více místa. O tom bude rozhodnuto v příštím volebním období, ale bylo by v každém případě nesprávné teď způsobovat nebo vynakládat eh, takové náklady, které možná ani v budoucnu nebudou vůbec potřeba ten budova v Bruselu, ta je zařazena do časového harmonogramu, to znamená, vycházíme z toho, že 1. dubna 2016 by parlamentu měla být to budova předána, potom máme dva roky na vnitřní vybavení. To znamená, evropské dějiny budou 17. dům evropských dějin bude 17. listopadu otevřen, tak jak bylo dohodnuto i s výborem pro rozpočet jsou tam, dojde k určitému zvýšení nákladu také v oblasti bezpečnosti, protože nyní čelíme novým výzvám, máme zde nové požadavky a to je bezpečnostní kontrola u vchodu, která musí být zajištěna. Tento odhad byl před těmi několika lety ještě jiný komise ročně asi 1000 tisíc euro, kterými se podílí na financování, pokud jde o otevření domu evropské historie tak, aby vlastně to mohli odpovídajícím způsobem navštěvovat i skupiny návštěvníků. Atriová budova a ta nová, nové vybavení pro návštěvníky v Atriově budově bude k dispozici od září letošního roku s odpovídajícími možnostmi pro skupiny návštěvníků, tak aby se mohli také bavit s poslanci. Přestavba nádraží na Lucemburku bude také uzavřena, eh, dokončena ke konci letošního roku a doufáme, že to tedy bude eh, už hotovo k otevření domu evropské historie, čili toto už nebude mít žádný dopad na rozpočet roku 2017. Potom renovace budovy, o tom bylo rozhodnuto v roce 2016 asi 300 přídavných míst pro poslance, také pro mini plenárky ve Štrasburku, mini parlamentárium ve Štrasburku, v Berlíně, to by se mělo otevřít v květnu 2016. To znamená, rok 2016 je rok, kde eh, bylo přijato mnoho rozhodnutí, která byla přijata již před mnoha lety a ta tedy budou uskutečněna, nebo ty věci budou uskutečněny tedy v roce 2016 a potom o tom bude rozhodnuto v absolutoriu za rok 2017 jak, je potře- jak už zaznělo, potřebujeme střednědobou strategii pro strávu bud- zprávu budov. To už není až tak důležité pro naš toto volební období, ale víme, že se musíme zabývat těmito otázkami z dlouhodobého hlediska. To znamená, musíme mít plány k dispozici, musíme uzavírat smlouvy odpovídajícím způsobem, takže nej- kdo, pokud chceme přijímat nebo chtějí kolegové přijímat v příštím volebním období odpovídající rozhodnutí, tak ta, ty plány a ta příprava již musí být zajišťována. V září 2015 už byl na, předložen návrh na předsednictvo. Základní otázka je otázka renovace budovy Paul Henry, Henry Špak, jak již se o tom zmínil místo předseda Rainer Wieland už k tomu vlastně některé věci řekl. Otázka zní, jaká úrovně ambice bude použita při té renovaci. Jedna věc, kterou musíme zohlednit v každém případě, je otázka, kolik nutných prostředků musíme zajistit ze střednědobého a z dlouhodobého hlediska. Nyní máme jeden zasedací prostor, kde skutečně může, moho, může být zajištěno všech 24 jazyků. V ostatních místnostech je to maximálně 19 jazyků to znamená, převzali jsme povinnost zajišťovat mnohojazyčnost, to znamená poskytovat možnost poslancům mluvit ve všech jazycích. Ono to ani není o tom, že bychom neměli peníze ale neměli, nebo neměli tlumočníky, ale naše stávající prostory nám prostě neumožňují tuto povinnost plnit. To znamená, aby všichni poslanci měli zajištěny tlumočnické služby ve svém jazyce. Když k tomu přidáme, že ze střednědobého hlediska se zde hovořilo o turečtině, tedy o Kypru, potom další kandidátské státy Albánie, Srbsko, Černá hora, Makedonie, tak už dnes máme tedy kandidátské země, které a už bychom vlastně dosáhli čísla 30 jazyků, takže pokud bychom náš chtěli pokračovat ve stávajícím jazykovém režimu, to znamená, aby každý poslanec mohl skutečně pracovat ve svém vlastním jazyce a nikoli pouze na papíře, tak se musíme zabývat také tou otázkou, jak zajistíme tu infrastrukturu, ty prostory, aby to nebyl pouze popsaný papír, ale aby skutečně tato věc mohla být zajišťována i v praxi. Děkuji. Merci. Děkuji vám, pane generální tajemníku. Nyní si vyslechneme stínové zpravodaje. Pokud si přejí hovořit, pan Rubik má slovo. Děkuji, děkuji za vynikající prezentaci údajů. Myslím si opravdu, že v Evropském parlamentu čelíme novým výzvám, zejména v oblasti bezpečnosti, to je určitě pravda. Rozhodujeme zde také o bezpečnosti našich kolegů a kolegyň v následujících dnech, týdnech, měsících a letech takže zde považuji také za důležité, abychom si vyvinuli naši vlastní strategii, co můžeme udělat také z osobního hlediska s plně automatickou kontrolou na vstupu. Existují určitě možnosti tímto způsobem řešit budovu. Například v australském parlamentu už to existuje po určitou dobu, že vlastně hlídat vzdělávací služba je tam zajišťována e, tím způsobem získávají určité údaje automaticky o osobách, které vcházejí. To, tam, tam to nepůsobí nějaké problémy a myslím si, že i pro vstup našich zaměstnanců a kolegů by to také nemělo být až tak komplikované. Samozřejmě je to tak, že jsou zde ta tři pro ta tři sídla, nejen pro Brusel a Štrasburg, ale také Lucem, budovu v Lucemburku musíme vybavit odpovídajícím způsobem, čili to musíme zapracovat do našich úvah, jaké racionalizační kroky pro koordinaci těchto tří sídel parlamentu také můžeme provést, protože samozřejmě také nové technolo- jazykové technologie a určitě té zvyšova- můžou přinést určité efe- zvýšení efektivnosti, čili jak říkám, musíme popřemýšlet o tom, jak některé ty automatizované služby můžeme tedy zavádět a zlepšovat. Jedna, druhý projekt tedy, který, o kterém jsme se také rozhodli, je to, že všechny veřejné budovy budou, by měly o 3% zvýšit svoji energetickou účinnost. To samozřejmě musí být také zohledněno v těch projektech. Určitě je to věc, o které, když jsme se o ní sami rozhodli, tak bychom to také měli zajistit, aby se to provedlo a to odpovídajícím způsobem povede také k úsporám tady tato opatření směřující k eh, účinnosti, k energetické účinnosti. Doufejme, že nám dlouhodobě také přinesou možnost, jakým způsobem pozitivně tohoto tématu využít. Kolegovi Tarandovi bych chtěl jenom říci, co se týká jeho přání o bývalých eh, poslancích nebo Združení bývalých poslanců, kteří se také určitým způsobem etablovali ve Štrasburku, aby, tak, aby se mohli přeshraničně scházet. On, je to vlastně když nejsou využity eh, prostory ve Štrasburku, tak tam můžou organizovat různá setkání, různé pracovní snídaně, například pro některé regiony, Alsasko, Německo, určité přeshraniční akce. A potom samozřejmě také eh, kontakty s městem Štrasburg, s regionem, které se intenzivně rozvíjejí. Čili těmito eh, aktivitami, bychom měli připravit odpovídající návrh a určitě si myslím, že bychom schromáždili podpisy z různých politických frakcí, protože já se domnívám, že tady toto spojování, že má v sobě také, má také sociální aspekt, který bychom neměli podceňovat. Pokud jde o té krize, stávající, tak si myslím, že důležitá věc je strategie komunikace Evropského parlamentu. Vidíme, jaké dezinformace někdy se dostávají ven i z strany různých nevládních organizací. Ty, ty dezinformace jsou někdy opravdu zásadní, takže si myslím, že je v zájmu občanů abychom naše informační aktivity posílili. Zde mám na mysli zejména určité, určité vzdělávání mladých novinářů, abychom jim tedy poskytli určitou možnost eh, naučit se poznat eh, a činnosti v Evropském parlamentu také v souvislosti politické práce, aby se staly transparentnějšími a domnívám se, že takové mediální a vzdělávací centrum Evropského parlamentu právě v oblasti, v období krize by bylo velice důležité, tak aby jednotliví poslanci získali lepší možnost komunikace, protože právě i v, v prostředí sociálních médií je to velice důležitý bod. Čili myslím si, že to je asi nejdůležitější bod z naší strany. Děkuji, pane Robiko. Pan Leno, za SAD děkuji vám, pane předsedo. Nejdříve chci poděkovat za tento výklad místo parlamentu a generálního tajemníka. Tyto informace jsou samozřejmě zajímavé a já chci poděkovat zpravodaji, který ilustroval celý tento návrh ohledně bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti u nových budov, Eh, nových jazyků, otázku řidičů a tak dále. Já jsem chtěl dodat, že tento rozpočet, třeba že je omezený na méně než 20 rozpočtu EU ohledně mm, toho, že je pod dohledem eh, veřejnosti a eh, novinářů, musíme být velice obezřetní a musíme být velice přesní v tom, co budeme dělat. Eh, nejde tedy o, o mm, navýšení o 39 celkové oproti roku 2016, protože to je 1,7 řádných výdajích. Je tu také eh, deflace, která je nulová a inflace tedy nenarůstá, nebo je to méně než 2 a můžeme se tedy ptát, eh, jakým způsobem je tento rozpočet zpravován, eh, nebo jaká je skutečná inflace v Evropě. To je zapotřebí vyřešit. Já bych rád o tom věděl něco víc. Chtěl bych to vědět přesně. A potom tu jsou určité rozpočtové položky, jako je budovy, bezpečnost, to je 31%, a pak je tu problém samotné struktury rozpočtu EU, kde nejsou oddíly zaměřené na investice, takže všechno se to smíchá, fungování a investice se mísí dohromady. A pak je tu otázka pro různé e, územní jednotky, e, protože ty, když ve své zprávě e, vytváří rozpočet, tak mohou mít oddíl v rozpočtu pro investice my bychom tedy měli jasně vysvětlit, co je v našich účtech. Nyní tedy ohledně eh, bezpečnosti eh, budov, vy jste vysvětlili, jak vypadá eh, mm, tato otázka. My musíme uvažovat o takových studiích, které by se dalo vyžádat. Mm, potřebujeme názory od expertů vytvořit si plán organizace bezpečnosti v Evropském parlamentu, který by nám ukázal perspektivu toho, co se to bude dít v následujících letech. To by mi připravilo velice důležité. Vy jste hovořilo o těch prosklených eh, pásech, například kolem restaurace. Ano, to, to samozřejmě může být eh, nebezpečím. Eh, je tu několik různých technických řešení pro to a jaké, o jakých technických řešeních uvažujete tedy. Bylo to 15 milionů mm, v loňském e, e, roce. Mm, jak to bude vypadat v následujících e, letech? A abychom vyřešili otázku fungování tedy. A potom ta internalizace řidičů. My v principu nejsme proti ale potřebujeme znát konkrétnější údaje. Co se zatím skrývá, abych tak řekl? A k čemu to má vést v Evropském parlamentu? Ehm, Evro... K čemu to povede mm, pro um, europoslance? Jaký budou mít status ti, posla... Eh, ti mm, řidiči? Ehm, eh, budou mít více úkolů, budou tady mít nějaké školení nebo eh, co se s nimi vlastně bude dít. Takže máme o, to, u toho více otázek. Potom eh, práce poslů, teleworking. Eh, my jsme proti snížení eh, užívání papíru. Je pravda, že už, to, už došlo k určitým omezením, ale my se musíme ptát samozřejmě na to, protože se nás ptají i naši voliči. Bylo by zajímavé vidět, jaký je přístup k parlamentům Evropského parlamentu v jednotlivých volebních okrscích. To by mohlo být zajímavé vědět. Ohledně eh, toho, té služby EPRS Evropského parlamentu je zapotřebí eh, klást důraz na kvalitu spíš než na eh, kvantitu. Ano, zapotřebí mít určité akademické požadavky na mm, tu službu poskytovanou, ale vzhledem, že tu je tolik žádostí e, o pomoc, mm, tak e, potom e, dochází k takové multiplikaci těch informací, že v tom že v tom je zmatek i pro samotné poslance. Ohledně komunikaci a reprezentace Evropské komise a Evropského parlamentu, proč bychom se ti neměli zabývat? Proč proč ne? My nejsme proti. Ale ohledně parlamentárí, tam si myslím, že ve Štrasburku mm, já chápu, že 9. května otevřeme už e, miniparlamentarium e, v Berlíně, ale jaké, k jakým nákladům to povede tu či onde a kdo, kdo to bude platit, nebo se o ten provoz budou starat e, členské státy. Co se týče pak různých návrhů, které zde jsou předloženy, zejména ohledně těch beden eh, z dokumenty, které cestují mezi Bruselem a Štrasburkem a zpátky. Říkalo se, že to je obrovský objem, že to je několik kamionů. po každé. já nevím, zda je možné jejich počet eh, snížit. Například, že by se ty bedny na dokumenty daly sdílet, eh, tam určitě by se dalo něco ušetřit a potom také e, ten, mm, to používání vozidel. A co se vozidel týče, samozřejmě jsem velice proto, abychom měli elektroauta, zejména na krátké e, převozy, na krátké trasy, e, například v blízkosti parlamentu. To by bylo, myslím, inteligentní řešení. A pak Také se musíme tázat na cestování poslanců, aby eh, tyto eh, cesty měly co možná nejnižší náklady. Eh, jsou to krátkodobé cesty, tam by neměly být problémy, ale tam, když poslanci musí jet na nějaké odlehlejší místo, tak se nad tím musíme zamyslet. Samozřejmě, že nejsme principiálně proti, ale musíme mm, brát zase v úvahu. Eh, pane eh, předsedo, pánové místopředsedové parlamentu, pane generální tajemníku, jsou tu potom ještě další otázky, o kterých budou asi hovořit kolegové a já bych ještě na závěr chtěla podpořit myšlenku, že musíme udržovat mnohojazyčnost, třeba že nás to stojí peníze. A to si myslím, že totiž součástí DNA Evropské unie. Pokud eh, turečtina eh, bude přidána, proč ne? Bude to dobrá zpráva pro Kypr, to je zapotřebí podotknout. Takže tam bychom eh, neměli váhat a neměli bychom brzdit mnohojazyčnost. Děkuji za ECR. kolega pravděpodobně ve Velké Británii kvůli aktuálním událostem, pan Torvalds. Děkuji, pane eh, předsedo. Tota Indrikil. Eh, and then we go to the normal procedure, which is not... Budeme se zabývat běžným postupem. Švédština není eh, jako irština, takže to byl jen takový stručný komentář ohledně překladu a tlumočení. Já mám pár poznámek ohledně čísel, které jsou zmíněny v IAH. A myslím, že by to mělo být 3% a 43,6 milionů. Ale počkám si tam na vyjasnění. A myslím, že by bylo dobré oddělit otázku bezpečnosti a jejich nárostu od otázky irštiny, irského jazyka. Také mi připadá trošku nechutné nebo netaktní, aby generální tajemník eh, kontaktoval poslance ohledně možné racionalizace to mi připadá jako z roku 1729, když na ten Swift eh, eh, ohledně toho hladomoru eh, eh v Irsku, kdy eh, se eh, říkalo, že se tam jedí děti. Myslím, že tady opětovně zvažujeme práci v volebních okrscích a tam nemáme velmi jasná pravidla. Někteří z nás pocházejí z Reunionu, eh, ze zemí, do kterých eh, jedou 1310 kilometrů. Někteří to mají jen do Lucemburska a mají to 88 kilometrů daleko pokud se opravdu eh, pokusí je do nejbližšího volebního okrsku. Takže bychom měli být schopni připravit nějaký technický základ pro to, abychom na ně mohli budovat. A eh, v souvislosti s tím bych rád řekl, že to, ehm, to vyučtování našich cest, ty zprávy o něm podávané, my hodně hovoříme o digitalizaci ale e, toto poskytování, vyučtování se spíš blíží Gutenbergovi než éře digitalizace. A pravděpodobně bychom proto také měli najít nějaké řešení. Indrek už hovořil o potřebě mít jasnější představu ohledně e, politiky zaměřené zprávou budov. A já si myslím, že mini parlamentárium, jak to uvedl už kolega, pokud chcete vybudovat mini parlamentária ve všech členských státech, tak myslím, že bychom si měli požádat o místo v blázinci. A už jsem se zmínil o řidičích, o službě řidičů. Mě moc netěší žádost o elektrovozidla, protože pokud vím, jsou to značně eh, drahá auta, tyto Tesly. Takže to řešení není tím problém, nevyřešíme. Je to spíše snaha vypadat zeleně, třeba že zelení nejsme. Eh, při schůzi stínových zpravodajů jsem hovořil o tom, že někteří z nás raději hovoří o bednách. Já radši mluvím o slonech. A také bychom měli říct něco o ježdění do Štrasburku, protože to je strašný způsob, jak eh, vynakladat peníze. Ale, ale obecně musím říct, že Indrek vykonal obrovský kus práce a až některé z těchto věcí budou vyřešeny, tak eh, ta zpráva bude velice dobrá. Děkuji. Merci. Děkujeme. A nyní pan Omarží, který možná eh, vysloví eh, uspokojení paní Miriana, pokud je o Gerika. Děkuji, děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený pane místo předsedo, vážený pane generální tajemníku. Pokud je o tento rozpočet, pokud jde o tento rozpočet Evropského parlamentu, tyto odhady týká dotýkáme se opravdu nesmírně citlivých témat, vy jste se o tom zmínil, je to bezpečnost našich pracovníků, budov, dále je to samozřejmě i statut našich zaměstnanců a i otázka, která se týká pracovních podmínek eh, poslanců Evropského parlamentu. Rád bych vám řekl, že nezapomínám na to, že naše setkání dnešního odpoledne probíhá, nebo že tam teda probíhá streaming, i když teda jsme na samotném počátku naší diskuze. První setkání stínových zpravodajů již proběhlo s panem zpravodajem, bylo to bohaté setkání, opravdu kvalitní, mohli jsme tam nastolit mnoho dotazů, komentářů a mohu vám říci, že si nejsem úplně jistý, zda je správné, abychom dneska odpoledne veřejně zdůraznili ty nedostatky, které se mohou existovat, pokud jde o bezpečnost našeho parlamentu. Rovněž si nejsem úplně jistý tím, zda respektujeme dostatečně naše zaměstnance tím, že se hovoříme o tvorbě či rušení pracovních postů či Mm, statutu našich pracovníků. A rovněž si nemyslím, že to je vhodné místo pro to, abychom detailně hovořili o pracovních podmínkách poslanců Evropského parlamentu, o různých obálkách, různých sekcích, navýšeních a tak dále a tak dále. Právě proto omezím své vystoupení na následující schůzky, které budou organizovány mezi naší týmem a běrem Evropského parlamentu a využiji těchto příležitostí, abych opravdu i politicky využil um, tohoto fóra pro, dost, um, pro, pro mé posty. Děkujeme, pan Vájíma slovo. Děkuji, pane předsedo. Také chci poděkovat uh, zpravodaji Indrakovi za jeho text. Musím říci, že je tu celá řada zajímavých výchozích bodů, z níž lze vycházet tedy dál. A na úvod bych rád prohlásil, že eh, tento okamžik je velice důležitý z mediálního hlediska pro Evropský parlament, také pro Evropskou unii. Brexit je věc, o které hovoří všichni, takže navyšovat výdaje pro parlament znamená poskytovat určitý signál těm, kdo mají zájem svým občanům ukazovat právě tyto údaje. Takže je tu eh, celá řada eh, zemí, které ehm, eh, procházejí tím touto revizí ehm, výdajů, takže tam mohou patřičným způsobem ukázat svým občanům. A my v tuto obtížnou chvíli musíme držet rozpočet na úzdě. Ten 1,7% není tady reálný. Já bych rád eh, tady řekl, že nemůžeme eh, hádat eh, z karety, jak by možná vypadalo podle toho návrhu komise, ale že se musíme řídit podle reality. Je to číslo, které opravdu není možné. Nesmíme se schovávat za výmluvu, že, se, že stejně zůstaneme po 20% v, té, v tom okruhu 5, protože stejně bude docházet eh, k významným nárůstům. Víme, že to je zhruba 2% na bezpečnost, 0,2% na eh, irskou galštinu a na základě této fantaskní eh, cifry pro inflaci vidíme, že to je už zhruba teď 70 milionů eur, když tomu dáme ten, ta správná čísla. Eh, takže toto není podle mě přijatelné a je zapotřebí eh, dosáhnout racionalizace výdajů. Já si vzpomínám, že loni za pár dní se našel způsob, jak racionalizovat 10-11 milionů. A možná bychom našli eh, při bedlivé práci sekretariátu další úspory. Co se týče výdaje eh, na zaměstnance, já souhlasím s tím bodem 21, tam se to týká všeobecných výdajů, také možná by se měli eh, eh, vynakládat, nebo tedy by se měly poskytovat zprávy o cestě, cestách, které jsou kratší než 150 kilometrů, protože je zapotřebí vše patřičně zaúčtovat. A také bychom se měli podívat, kde by se daly využít prostředky pro tyto patřičné výdaje, protože my chceme ukázat občanům naši dobrou vůli, snižovat výdaje, tam, kde jsou tedy přímé výdaje poslanců, a vidět, jakým způsobem eh, lze tedy tyto výdaje eh, snižovat. Víme, že se zvyšovaly výdaje v loňském roce. Co se týče vozidel a cestování, podle mého ta služba měla být redukována na navetu na, na, eh, směrem k letišti a personál potom k tomu, mm, vzhledem k tomu, jaké máme poslanecké náhrady, eh, bychom mm, mohli i platit. Takže to je služba, kterou by eh, parlament mohl poskytovat eh, poslancům pro cestu na letiště. A potom tu bude, jak mi říkají, i nová železniční trasa, která by nám mohla umožnit, abychom z parlamentu na letiště se dostali za 10-15 minut. Takže auto by se stalo v tomto nevýkonné, protože když spočítáte, kolik času strávíte v provozu Bruselu ve špičce, tak to nebude výhodné. Co se týče letenek na pracovní cesty a návraty do našich eh, volebních okrsků, tam by bylo základní, abychom eh, se podívali lépe na pravidla, aby se nejezdilo eh, v biznis. Často na mise se Eh, jezdí tak, že cestovní agentura nám hned poskytne cestu v první třídě. I tam bychom měli jít příkladem a šetřit a pokud to je možné, jezdit nebo létat ekonomickou třídou a eh, žádat tedy cestovní agenturu, aby nám jako mm, letenku eh, první volby posílala ekonomickou třídu. Když se podívám na to, že máme 750 poslanců, tak to může být poměrně hodně velká úspěra. Co se týče těch beden, já, eh, já jsem nerad, že se nepodařilo to, co předkládal loni pan Sasoli. To byla dobrá iniciativa, ale dobrá vůle eh, eh, poslanců zde byla. Já jsem se vzdal používání té bedny, někdy tedy cestuji s desítkou dokumentů ale je to gesto, které můžeme vykonat, abychom prokázali, že zde je tu, je, že tu vůle eh, vyhnout se převážně tolika beden. A co se týče toho eh, jednoho sídla parlamentu, víme, že mm, je tu teď eh, to téma Brexitu, ale jezdit do Štrasburku, tam se mohli přesvědčit Francii, aby udělala krok vpřed a aby tento zbytečný výdaj zmizel. Potom 60 milionů eur ročně jde na e, politické strany a skupiny, to je obrovské číslo. I zde bychom mohli dojít na úspory, možná bychom to mohli eliminovat, co se nás týče. Stejně tak jako Združení poslanců pro bývalé poslance. To jsou tedy obecné úvahy, které jsem chtěla přednést. Máme ještě souřad dalších úvah, které přineseme následně. Mám ještě otázku týkající se generálního tajemníka. Je na parlamentárium v Berlínu. Na jakém základě bylo rozhodnuto, že právě v Berlínu bude parlamentárium, to, to mini parlamentárium? A kolik to bude stát? Já tam nevidím přidanou hodnotu, proč v Berlínu má být eh, mini parlamentárium, protože to není nějaké evropské zastoupení. Já chápu eh, Brusel nebo Štrasburg, ale proč zrovna v Berlíně? Děkujeme a úplně poslední jako stěnový zpravodaj, pan Solt bohužel není mezi námi dneska, takže bych rád ještě upřesnil to, že náš pan zpravodaj si myslel, že za den a půl hodiny budeme schopni ukončit toto téma. Vidíme ale, že pan, pan Tarán musí odejít a bude muset teda v 16.30 odejít z našeho setkání. Milí kolegové, pokud teda chcete vystoupit a pokud chcete, aby se vás náš pan kolega Taran vyslechl, tak vás prosím, abyste opravdu byli velice struční. A prosím, abyste omluvili pana Taranda. Já nevím, chcete ještě něco, pane Tarande, předtím, než eh, odejdete? Chcete ještě vystoupit? Já. Já mám ještě o, osm, já mám ještě 11 minutek, ještě 11 minutek. Dobře, takže Claire Mody. Děkuji za slovo, pane předsedo. A já ano, těch 11 minut budu respektovat. Poznámka podobná těm, které ji zazněly, toto je velice dobrá zpráva, pokud je o jednotlivé body, jasný přístup této zprávě. Myslím si, že jsou zde dva body, které představují trošku problém. Jeden je inflace, to je jeden titulek, Jean-Paul tom zmínil, jaké je konkrétní číslo, pokud je o e, inflace. Asi bychom teda se měli snažit dodržet toto číslo. Měli jsme v letošním roce i mimořádná opatření, mimořádné výdaje, nejenom řádné výdaje, já si myslím ovšem, ale že velice často právě máme taková mimořádná, takže bychom to asi měli nějakým způsobem normalizovat, protože každý rok máme určité neobvyklé mimořádné údaje. A druhá záležitost se týká efektivního rozpočtování podobě rozpočtu a rovněž diskuze, která již probíhala několikrát, rozpočet založen na výkonu, na výsledcích a potřeba, pokud teda chceme sledovat tyto principy, tyto zásady, znamená to, že budeme potřebovat dostatek informací, dostatek transparentnosti, abychom dodrželi tyto zásady, především, jak bylo zdůrazněno, s ohledem na bezpečnost eh, budovy a tak dále, vše, co již zaznělo. A potom ještě takové drobnější záležitosti, už to nejsou takové ty titulky hlavní. Pokud je o dvacítku, já jsem to pochopila tak, že zde hovoříte o těch obavách masově produkovaných aktivit některých našich um, kolegů spíše než těch um, konkrétních výsledcích. Myslím si, že pokud jsem to správně pochopila, že zúrazně kvalitou nad kvantitou. A u 21, jestli dovolíte, bych dodala něco, co zde již zasnělo možnost nezávislého auditu, aby nás to nestálo, pokud jde o mm, Ehm, o výdaje GAA. Děkuji, paní, další paní kolegyně. Děkuji za slovo, pane, koleg, pane předsedo, děkuji. Já rovněž ehm, pro, za naši skupinu Mm, si nemohu stěžovat na tuto zprávu. My sdílíme spoustu bodů o kterých eh, se zde zmiňuje pan kolega Taranta. Ovšem, jestli dovolí zaměřila bych se na několik bodů, protože zde máme přítomného pana místopředsedu parlamentu. Každoročně, když tvoříme rozpočet Evropského parlamentu, máme tu, zde tento konsolidovaný rozpočet, vždy konstatujeme i potřebu mimořádných výdajů a další eh, rok se to dostane, tato částka do eh, souhrného rozpočtu. To znamená, že neustále vlastně žádáme mimořádné výdaje o mimořádné výdaje a další eh, rok, v dalším roce to vlastně spojíme s tím souhrným rozpočtem. Nikdy jsme neviděli takovou situaci zatím, eh, aby se to neobjevilo, když srovnáváme rozpočty předešlého a dalšího roku. Dále jsme hovořili o potřebě jasných informací jednotlivých částí rozpočtu, to znamená například režijní náklady na jedné straně, investiční náklady na druhé straně, tak jak by to mohlo být naprogramováno do budoucna. Pokud jde o bezpečnostní otázky, plánování této strategie, webstreamové setkání možná není úplně nejlepším místem pro diskuzi o budovách a bezpečnosti. Máme zde různé návrhy, dokumenty, na které bychom se měli podívat v tomto ohledu. Ovšem, pokud je o rozhodnutí našeho rozpočtového výboru, my jsme výborem pro rozpočet potřebujeme dostatečné informace, máme-li dospět k nějakým rozhodnutím ohledně investic a toho, jak budeme utrácet naše finanční prostředky. Jistě chápu, ne všechny tyto dokumenty mohou být veřejně dostupné, to je pochopitelné, ale nestačí pouze nějaký seznam obecný toho, na které konkrétní položky v oblasti bezpečnosti budeme vydávat finanční prostředky. To nestačí. Chceme-li zlepšit bezpečnost v Evropském parlamentu, ano, je to potřeba, to je jasné, ale nesmíme zde nějak přehánět. Musíme dosáhnout určité rovnováhy pokud jde o skutečné potřeby, zlepšení bezpečnosti a zároveň výsledků, kterých dosáhneme. To znamená určitý vyvážený proporční přístup k této problematice. To je rovněž propojeno už se s dlouhodobou politikou v oblasti budov. Máme zde mnoho návrhů, je to otázka rekonstrukce budovy PHS například. No, no všem taková rekonstrukce může být drobnějšího charakteru nebo nějaký rozsáhlejší projekt rekonstrukce, měli bychom zvážit náklady i přínosy jednotlivých těchto projektů. A dále bych potřebovala více informací ohledně těch 14 dalších milionů pokud jde o posílení mandátu poslanců, já osobně nevidím nějakou potřebu ve stávajícím kontextu. Myslím si, že skutečně nepotřebujeme navýšení výdajů pro nějaké posílení mandátu poslanců, nebo alespoň takhle jsem to tam pochopila, že šlo o 14 milionů. A další věc, o kterou bych ráda požádala, proč tedy máme ten nárůst pro asistenty, to je nad těch na, tě, na ten index 1,7%. Já rovněž si kladu otázku tohoto konkrétního čísla, tohoto navýšení. Ještě jednou bych ráda zúraznila, jelikož jsme zde hovořili o těch interních službách, vlastně rešerší služby, které máme k dispozici. Vidíme zde přehršle informací. Nedávno jsme měli k dispozici tři různé dokumenty, které připravily tři různé parlamentní služby o makro finančním řízení a zprávě a bylo nesmírně obtížné se v tom zorientovat, o kterém dokumentu hovoříme, se kterým pracujeme. Zde bychom potřebovali trochu jasnější přístup, pokud jde o služby, které nám poskytuje sekce EPRS. Dále bych ráda získala více informací, pokud jde o tlumočnické služby. Loni nám bylo řečeno, že je zde obrovský plán týkající se této oblasti. Vím, že tam bylo mnoho kontroverzních otázek spojených s tímto plánem. Dověděli jsme se o různých problémech v oblasti tlumočení. Bylo nám řečeno, že některé kabiny musely být zavírány, nebylo možné poskytovat multilingvální služby, něco, co my neustále podporujeme. Proto se chci zeptat, jaké jsou poslední informace v tomto ohledu. Generální tajemník by nám mohl možná poskytnout aktuální informace. Vím, že nemáme dostatek času, ale budeme-li mít možnost informovaného rozhodnutí, tak proto potřebujeme více informací. Děkujeme. Paní Jatermaki. Thanks. And th- Děkuji. Děkuji také za informace. Stejně si ale myslím, že by bylo vhodné mít více informací o bezpečnosti renovací a, a politiky budov. To tedy nemůžeme mít jen paušál za budovy nebo renovace nebo bezpečnost. Přece úředníci musí vědět, kolik spotřebujeme pro každou jednotlivou budovu a my to také musíme vědět, takže si myslím, že potřebujeme mnohem přesnější údaje ohledně bezpečnosti, politiky budov a renovací. A také si myslím, že e, nemůže to jít tak, že bychom neměli slovo ohledně Štrasburku a jednoho sídla. Děkuji. Merci. Děkuji. Než nás opustíte před cestou do své země a než oslavíte e, výročí e, nezávislosti Estonska, tak máte ještě slovo, pane zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. To není kvůli tomu, že bych nerespektovala rozpočtový postup, ale Nezávislost země jako Estonsko je velká věc, to je eh, evropská záležitost. Eh, beru na vědomí celou řadu návrhů eh, z různých stran od mnoha účastníků této diskuze. A opět pokusím se přesvědčit členy výboru i parlamentu, že z mých zkušeností mohu říct, že sekretariát pracoval velice dobře poskytoval informace, ale oni také od nás čekají, že jim budeme klást konkrétní otázky. Takže doufám, že se nám toho podaří dosáhnout. Na druhé straně víme, že tu jsou různé politické skupiny a v těch pozměňovacích návrzích, které budou určitě předloženy, budeme pracovat na, na těch možnostech, protože už do toho návrhu jsem se snažil něco zapracovat, ale nemohl jsem zapracovat všechno, byla to taková střední cesta. A slyšeli jste také ohledně té, toho vypočítání inflace, e, tam e, tím výpočtem se musíme také ještě zabývat. A myslím, že už máte nějaký harmonogram v Dubnu, bychom měli s tím mít na plenární zasedání. Takže s tímto cílem na tom budeme pracovat co možná nejúsilovněji a omlouvám se, že musím opustit tuto významnou schůzi. Všichni budeme s vámi v duchu, pane eh, Tarande. Tlumočníci nás budou muset opustit v 16.45. Můžete prosím hovořit eh, stručně, pan Maňka. Děkuji, pan předseda. Děkuji, pane předsedo. Já se soustředím na dvě klíčové věci a nebudu mluvit dlouho, protože je toho opravdu hodně. Například, když jsme vytvářeli rozpočet na 2015, tak jsme to brali tak, že běžné výdaje budou indexovány 1,7 a něco. A když se podíváme na skutečnou inflaci z roce 2015, tak Lucembursko mělo 0,1%, Francie 0,1%, Belgie 0,6%. A podívejte se na to, jak jsme naindexovali všechny ceny, včetně energie, těmito koeficienty. My se odrážíme od těch reformových cen a dále indexujeme. Takže my bychom měli zohlednit, jak vypadala skutečně inflace a od té ceny teprve počítat dál. Za 50 let budeme mít už tak deformovaná všechna čísla, pokud budeme postupovat stejným způsobem, že vlastně nebudeme vědět, co tam vlastně je. Bylo by tedy dobré, abychom jednou za pět let eh, byl vytvořen rozpočet, který bude vycházet z reálných nákladů a cen a pak můžeme čtyři roky indexovat. A pak opět eh, začít znovu, abychom odstranili velké deformace. A druhá poznámka. Pane generální tajemníku, my jsme odsouhlasili náklady na bezpečnostní opatření i na rok 2015 a chápeme, že je zapotřebí na rok 2016-2017 také mít náklady na tuto oblast, ale je zapotřebí, abychom si představili celý ten projekt a vyčíslili si ho, abychom věděli, co nás čeká za rok, za dva, protože my si myslíme, že rok 2016 bude 15 milionů, pak zjistíme, že rok 2017 je dalších skoro 40 milionů a nevíme, jak se bude postupovat dál. A to není dobrá tvorba rozpočtu. Proto potřebujeme komplexní projekt, analýzu, co vlastně chceme v oblasti bezpečnosti mít Vytvořte si projekt, odsouhlasíme a postupujme podle něj. Poslední stručná poznámka. My jsme posílali písemné dotazy na komisi a odpovědělo 104 osob, 76 eh, v komisi a zbytek Ruském parlamentu. A nám se podařilo tím, že se snížil počet dotazů, ušetřit třetinu nákladů na rok 2016 a 17. A to bychom také měli zohlednit v rozpočtu. Možná zde máme volné osoby, které mohou pracovat a nemusíme nabírat nové zaměstnance. To je také zapotřebí zohlednit. Děkuji. Merci. Děkuji. Pan Joty, další se hlásí o slovo. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Také bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za odvedenou práci. Zaměřím se na pár otázek, budu stručný. Eh, už se o těch tématech hovořilo, kolegové naší politické skupiny, jiných politických skupin říkala věci, se kterými souhlasím a už se k ním nebudu vracet. Začnu od eh, takového vzletného vyjádření. Často, když hovoříme v našem výboru, tak je to více schůze eh, velké realitní agentury nebo velkého eh, Ehm, stavitele, spíš než otázka Evropského parlamentu. Často se soustředíme na čísla, na projekty, na velké projekty a velká čísla. Nakonec diskutujeme o ehm, přestavování ehm, toalet delegací Evropského parlamentu, které, kde má Evropský parlament v úřadech po celém světě. Takže si myslím, že více času bychom měli věnovat trochu političtějším záležitostem. Vzhledem k tomu, že už jsme o tom hovořili, musíme se zmínit ještě o dalším. Podle mého je značně překvapivé, že se pokaždé opakuje to, že se mluví o nemovitostech, o nemovitostech Evropského parlamentu, jak staré jsou ty budovy, jak jsou sešlé, že jim je 25-30 let. A já bych chtěl připomenout, že sídlo eh, francouzského parlamentu, Borbonský palác, byl eh, vybudován v roce 1722, italský parlament v roce 1750 a Westminster je z roku 1092, alespoň nejstarší část. Takže hovořit o našich budovách jako o starých budovách, to je samozřejmě chybné. A je to spíš otázka běžné zprávy údržby našich eh, budov. My bychom tedy neměli tady hovořit pořád o myších a krysách v našich budovách. Eh, zdá se, že krysy vyvolávají větší hruzu než euroskeptici. Eh, ohledně bezpečnosti mám obecnou otázku, která samozřejmě nečeká mm, na tomto místě přímou odpověď, ale chci se zmínit o několika věcech, které pak rozeberu. Jak? Prosím? Ano, bude to rychle. Jaká je reálná úroveň e, citlivosti, neboli do jaké míry náš parlament je citlivým cílem. My tu máme e, dokumenty, já bych samozřejmě chtěl, abychom měli co nejvyšší bezpečnost v budovách, ale e, rád bych měl informované rozhodnutí v této věci. E, Eh, protože pokud je tu eh, okamžitá hrozba, tak musíme jednat. To, ne, to se nesmíme zabývat jen rozpočtem Evropského parlamentu. Eh, hovoří se o internalizaci, internalizaci řidičů. Pokud se jedná o otázku bezpečnosti, tak se jedná hned okamžitými rozhodnutími, okamžitými přijetím. Přece se nečeká na přijetí rozpočtu. Pokud tu je urgentní situace, pokud je tu nějaké obecné riziko, přijímají se Eh, opatření, která eh, jsou obecnější a eh, nejedná se okamžitě. Případně můžeme jednat prostřednictvím těch agentů, které tu máme, protože musíme také respektovat sociální práva pracovníků. To je tedy několik úvah, které jsem chtěla přednést. Ještě jednou děkuji zpravodaji a stínovým zpravodajům. Děkuji. Pan Zdechovský. Vážený pane předsedo, vážený pane generální sekretáři, moji dva místo předsedové Evropského parlamentu, vážený pane zpravodaji, vážení spoluspravodajci, dámy a pánové. Já bych chtěl poděkovat za tuto zprávu, za řadu výborných východisek. Nebudu už tady nic opakovat z toho, co jste řekli. Myslím si, že bychom měli jenom, měl bych mít právo jenom na jednu otázku a to je otázka k bodu 28. Já jsem četl v tom materiálu, že zpravodaj týká progres, který byl učiněn v překladatelských a, a tlumočnických službách my jsme, pane Vele, o tom diskutovali na kontu a já si chci zeptat, co si pod tímto progresem máme představit konkrétně. Já bych opravdu, dneska jsme měli velmi důležitou diskuzi na kontu dopoledne. Já bych chtěl zdůraznit, že v tlumočnických službách je rozdíl mezi kvantitou a kvalitou. A já bych zdůraznil vždycky, aby byla upřednostňována kvalita nad kvantitou a sledování počty hodin, které jednotliví tlumočníci si napíšou nebo udělají během jednotlivých dnů. To je moje otázka ke zlepšení příštího výhledu rozpočtu na rok seventeen Merci, Monsieur Christophorou. Děkuji, pane předsedo a pane generální tajemníku. Tato diskuse, to už jsme vlastně vedli v loňském roce, kde jsme dlouze diskutovali o rozpočtu Evropského parlamentu a tato diskuse se v podstatě opakuje. Eh, v loňském roce zpravodaj odvedl skvělou práci a v letošním roce také všichni vyjadřují obavy, znepokojují se, říkají ano, ano, tady diskutujeme o rozpočtu a je zde riziko, aby to nemělo negativní dopady na imič Evropského parlamentu, ale to jsme vlastně my sami, kteří si uh, Eh, vytváříme ten, schvalujeme ten rozpočet a nestarám, je to vlastně jedno procento eh, Evropské unie a nestaráme se o těch ostatních 99%, kde také určitě dochází k určitému plítvání a kde by bylo možno dosáhnout určitých úspor. Tady se říká, podívejte se, to jsme my, kteří vlastně obhajujeme prostředky Evropské unie, ale v podstatě obětí by byl samotný parlament tím jedním tím jedním procentem rozpočtu, který vlastně představuje Evropský parlament, tak kontrolujeme lépe výdaje těch, těch 99% a odvádíme opravdové úspory. Pokud každý rok budeme nadále oslabovat nebo snižovat schopnost Evropského parlamentu, tak to bude velice špatné, špatné pro Evropskou unii. A tady vlastně posilujeme hlas euroskeptiku tím, že budeme oslabovat Evropský parlament. Další důležitý bod, ten, nebo který já považuji za důležitý, hodně se zde odkazuje nebo mluví o tom, a co vlastně je poskytováno eh, poslancům Evropského parlamentu, ale někdy se zde nehovoří o dalších eh, institucích a orgánech Evropské unie, ale stále se říká, nebo zapomíná se trošku říci, že například poslanec bere 33% výdělku eh, soudce. A nikdy vlastně my se nestaráme o, o mzdy nebo o platy ostatních, takže my vlastně vyděláváme jen 30%, ale přitom se zde hovoří o nás. Také se zvýšil počet těch zelených tyrkisových týdnů, takže byl bych rád, kdyby nám generální tajemník řekl, zda se tím dosáhlo určitých úspor, za to bylo dobré opatření, nebo zda je máme ještě zvýšit, protože to skutečně dává možnost evropským poslancům pracovat ve svých zemích, ve svých politických okrscích, protože to jsou lidé, kteří jsou politicky aktivní nejen v Evropském parlamentu, ale i ve svých zemích. A když tam, kde jsme, tím, že jsme dosáhli velké úspory, tak vlastně nejenže o tom nehovoříme, ale jak kdyby zase se vracíme a vycházíme od nuly zase s těmi stejnými věcmi. Takže teď tedy mož, někdo může říct, tak snižme všechno. Ale a byli bych a vlastně ocitli bychom se s určitou uh, úrovní, kterou jsme nikdy neviděli. Já bych se chtěl spíše zaměřit na kvalitu práce než na kvantitu. A to vlastně možná jde přes snižování byrokracie. O tom ale nikdo nehovořil, protože byrokracie se spíše navyšuje. Potom je zde další důležitý bod. Pan kolega zde položil čtyři otázky. Uh, A potom říká, možná jsou zde i ostatní co se týká těch řečnických otázek, že někdy odpovědi nejsou dostatečné, že se to musí položit, vznést ještě na jiný orgán a vlastně tím se ta byrokracie pouze zvyšuje. Abych byl rád, kdyby se byrokracie snížila čili bychom se možná mohli na toto soustředit více. Snižování byrokratické zátěže, tím by se vytvořily eh, úspory a také by to vytvořilo lepší obrázek. Děkuji, říká pan předseda. Poslední řečník je váš předseda. Je pravda, že rozpočet Evropského roz, eh, roz, parlamentu není tak velký ve souvislosti nebo ve srovnání s s rozpočtem Evropské unie, ale závisí to také na striktnosti, kterou budeme projevovat při přeskumu a hlasování o rozpočtu Evropské unie. Hovoří se zde o lepší právní úpravě, to znamená, že už by v podstatě nebyly eh, žádné texty k diskusi, takže je potřeba vysvětlit, že když bychom méně vytvářeli méně legislativy, tak vlastně se náklady parlamentu zvyšují o 3,9%, takže musíme být opatrní, co se týká řízení eh, veřejných nákladů, zejména tedy nákladů Evropského parlamentu. Otázka. V loňském roce jsme byli překvapeni, když jsme se dověděli, jak se zvýšily platy zatímco rozpočet byl vypracován na jiném předpokladu. Přijali jste nějaká opatření k tomu, aby Eurostat poskytl Evropskému parlamentu statistické údaje, které by byly eh, daleko přesnější, aby nedocházelo k tomu šoku, který jsme zašili na konci roku 2015. To byla skutečná administrativní dysfunkce. Druhá otázka. Co se týká určité eh, striktnosti rozpočtu v roce 2015 tam byly náklady na nájemné eh, v roce pro rok 2016. Využila se technika převodu eh, P, tedy předsednického transferu, předsednického převodu. Já bych byl rád, kdybyste nám potvrdil, že se pod, dodržuje ta roční, roční cyklus rozpočtu a že vlastně se tam nezapočítává část nákladu na příští rok. A potom říkáte, že některé transfery jsou ty předsednické, zatímco jiné jsou předkládány rozpočtovému výboru. Takže mohl byste nám k tomu uvést určitá upřesnění? Ano, děkuji, pane předsedo. Já se pokusím něco říci k těm jednotlivým tematickým okruhům, protože někteří jste se vyjadřovali k podobným tématům a nechci, abych ty odpovědi se příliš opakovaly. Takže se pokusím to zjednodušit. K otázce inflace nejprve jak jsme eh, došli k tomu odhadu, je zde vždy určité sdělení komise, ze kterého vycházíme, všechny rozpočty z něho vycházejí. My zde máme také hodnocení Evropské centrální banky, takže to také používáme za výchozí bod pro naše hodnocení nebo výhledy inflace. To jsou tedy čísla, která jsou obecně a platí obecně pro všechny rozpočty jako výchozí bod. Za druhé k otázce renovace, o rekonstrukce. V moderních budovách je to tak, že téměř všech 25, maximálně 30 let se provádí renovace nebo musí se připravit. Obvykle u starších budov tedy také bylo, zaznělo zde například příklad Westminster. Westminster má e, velmi dlouho odsunoval svou vlastní renovaci, protože samozřejmě poslanci zasedají rádi v tom klasickém Westminsteru a ne v nějakém anonymním centru. Nicméně nyní už zde bude prováděna velká eh, refo, rekonstrukce za několik miliard, myslím 6 miliard liber, takže i ve starších budovách se provádějí zásadní rekonstrukce a renovace a kdybychom čekali příliš dlouho, tak by to pak bylo ještě dražší. Ani jednu tuto budovu nepostavil samotný parlament, bylo to postaveno jako konferenční centra privátním konsorci, určitým soukromým konsorciem a potom vlastně bylo dodatečně tyto budovy nabídnuty parlamentu, takže bohužel není to jako u těch dvou budov, které jsme sami stavěli, tak jsme nemohli ty věci předem plánovat. Hovořilo se zde o těch myších, což možná by znělo trošku anekdoticky, ale máme v Bruselu určitý elektrický systém, to znamená, když vypadne, tak to znamená, že by budova možná musela být evakuována také předpoklady pro IT, pro informační infrastrukturu nejsou dostatečné, čili to všechno vede k tomu, že musíme renovovat tuto budovu. Otázka zní tedy, jak chceme tuto budovu renovovat. Bude to pouhé, pouhá náhrada, pouhá prostá výměna technické infrastruktury, a nebo to bude ambicioznější projekt nasměrovaný eh, na energetiku, zlepšení standardů, a nebo chceme ještě připojit další doplňkové funkce. Například jsem se zmínil o to, že se zvyšujícími se čísly také když hovoříme o počtu členských států, tak budeme muset někdy rozhodnout, zda tu mnohojazyčnost skutečně tak, jak dosud chceme dále realizovat, což by ale také znamenalo, že musíme mít dostatečnou infrastrukturu pro zasedání, místnosti, budovy, Eh, tlumočnickou techniku, tak aby to tlumočení mohlo být zajišťováno do tolika jazyků. To znamená, toto rozhodnutí musí prostě předsednictvo přijmout v tím či ním směrem a to je samozřejmě také politické rozhodnutí otázka řidičů, o té se zde hodně hovořilo. Víte, že teď je to prováděno externalizací subdodavatelsky, s tím jsou určité problémy spojeny. Hovořilo se zde o to také, že možná o bezpečnostních problémech by se nemělo diskutovat tak veřejně, ale je zde potom také otázka rozumných plateb, rozumných sociálních standardů za pro přes časy odpovídajícího rozumného školení, což by mohli naši vlastní zaměstnanci dlouhodobě daleko lépe zajistit než subdodavatelé nebo externí firmy, které často mění své pracovníky a o čem my ani nevíme, jaké mají pozadí. Sám zpravodaj také hovořil o tom, že není možné mít prohloubější spolupráci s výborem regionu a Evropským sociálním hospodářským výborem, což by bylo žádoucí. Myslím si, že v minulosti jsme udělali dobrou zkušenost, měli jsme asi 60 kolegů z, z výborů, který, které jsme sem pozvali, které odvádějí také kvalitativně velmi dobrou práci a výsledek to, nemělo to za důsledek zvýšené náklady pro daňové poplatníky a oba výbory vlastně mají poprvé také svůj odborný vědecký výbor, takže možná tato spolupráce je v zájmu tedy všech zúčastněných po dohodě s výborem také by bylo možno spolupracovat v oblasti informatiky například, například také u špičkových služeb pro slu- překlady, také v oblasti bezpečnosti. To znamená, že už máme určitý základ, na kterém tuto spolupráci po dohodě s ostatními zúčastněnými také můžeme prohlubovat. Co se týká jazyků, tak parlament vlastně spočívá na tom, že můžeme pracovat se všemi jazyky. Dnes jich je 24, zítra možná 25, ze střednědobého hlediska možná 30. Když ale toto chceme zajistit a budeme chtít zajišťovat i v budoucnosti, tak musí být ty tlumočnické jazykové služby efektivně organizovány. Když se nebyla efektivní organizace, tak bez toho by vlastně nebylo možno tyto služby rozšiřovat ze středně a dlouhodobého hlediska. I v loňském roce zde padla řada rozhodnutí, tak, abychom se zorganizovali efektivněji z hlediska nákladu, lepší plánování schůzí výboru, aby nedo, nebyly noční schůze, kde potom tlumočníci nemohou pracovat druhý den dopoledne lepší využívání jazyku u delegací. Jsou prostě věci, které můžeme udělat a které také musíme udělat v následujících letech. To znamená otázky efektivnosti. To je vlastně klíčový předpoklad k tomu, abychom tu mnohojazyčnost mohli také nadále realizovat za nezměněných podmínek, ale samozřejmě kvalitně, o tom také hovoříme také s tlumočníky velmi intenzivně, já jsem to ostatně také dělal, dále povedeme tento dialog. Otázka toho parlamentária. Předsednictvo se rozhodlo, že se vytvoří takovéto parlamentárium, jedno ve Štrasburku. Ve Štrasburku máme také 100 tisíc více než 100 tisíc návštěvníků každý rok a také mimo plenární zasedání a to je relativně levná příležitost, jak také informovat lépe tyto návštěvníky. Nyní také představ, předsednictvo se snaží rozhodnout, že by se zřídilo takové mini parlamentárium v Berlíně, protože pod, na ulici Unter den Linden, Linden velmi blízko Brandenburské, Braniborské brány, eh, tam je velký eh, mnoho pohybu veřejnosti s relativně nízkým nízkými náklady bychom relativně hodně občanů mohli informovat, aniž by museli extra příště do Bruselu nebo do Štrasburku. Kdy bude tento projekt uskutečněn. Musíme samozřejmě také přemýšlet, zda existují nějaká další vhodná místa, ale já si myslím, nejprve musíme definitivně rozhodnout, zda to bude úspěšné nebo nebude úspěšné. Pokud to bude úspěch, tak představ, předsednictví se tím bude nadále zabývat. Pokud to nebude úspěch, úspěšné, tak také z toho vyvodíme příslušné důsledky. K otázce těch beden přepravních. Zde také administrativa předložila několik návrhů, například snížit počet nebo používání těch beden. Ostatní, někteří z vás o tom hovořili. Nepotřebujeme vlastně může, může se to rozdělit, někteří můžou třeba sdílet ty bedny se svými kolegy, nebo můžeme využívat menší, nebo už ne vůbec, čili rádi se budeme touto otázkou dále zabývat a pokusíme se to nějak zredukovat. V oblasti bezpečnosti se domnívám, kdybychom teď nereagovali odpovídajícím způsobem na tu bezpečnostní situaci, tak by to opravdu bylo velmi špatné. Někdo by nechtěl vzít tuto odpovědnost, proto předkládáme tyto návrhy. Víme tedy, vidíme v mezidobí, jak se ty hrozby a ta bezpečnostní situace mění. Myslím si, že všechny vchody do parlamentu by měly být vybaveny nejnovější technologií odpovídající nejvyšším bezpečnostním standardům ve srovnatelnou s tím, co už vidíme například u, nyní teď u vchodu z, náměst, z Lucemburského náměstí to je ta nejnovější, nejnovější vývoj a v letech 2016 a 17 bychom toto chtěli instalovat všude, u všech vchodů. V roce 2017 ale i v roce 2016 budeme pokračovat s touto prací v této oblasti, to znamená zejména, aby ty malé vchody, ty nejmenší vchody v Brusel, do budovy v Bruselu už v průběhu roku 2016 prostřednictvím investicí a využíváním prostředků byly také eh, zvýšena jejich bezpečnost na ten stupeň, o jak jsem o tom hovořil. Co se posilování, co se týká posilováním mandátu. Tam nejde o nějaké dodatečné prostředky, těch 14 milionů, ale prostředky ve srovnatelné výši s minulým obdobím, které budou využity zejména do informační infrastruktury, tak, aby se přizpůsobila tak, aby nejen v sídle v Bruselu a ve Štrasburku mohla být plně využívána, ale aby také poslanci do, v zoma ze svých kanceláří ve svých okrs, okrscích mohli je používat například formou videokonferenci. Nejde o hardware nebo o nějaké doplňkové prostředky zařízení, ale o soustředění těch stávajících prostředků tak, aby středně do, ve střednědobém eh, horizontu nebyl žádný rozdíl v tom, zda používá poslanec doma nebo ve svém místním okrsku, ve své kanceláři, a nebo v sídle ve Štrasburku či v Bruselu. K otázce asistentů zde je určité uspůsobení rozpočtu. Těžko se pro nás je pro nás zhodnotit, jaká bude další poptávka v této oblasti, zda dojde ještě k další lehké úpravě, co se týká pravidel pro eh, asistenty, tam padlo rozhodnutí k určité změně, to bylo eh, zásadní požadavek zpravodaje už v roce 2015, máme nová pravidla, jak pro úhradu prostředků v Bruselu, nejméně 25% nyní musí být v hlavním dle vydáváno, ale máme také jasná nová pravidla pro placení nebo úhradu prostředků asistentů na místní úrovni. To znamená, nemůžeme plně zhodnotit, jak vlastně se budou ty náklady tam vyvíjet, takže toto je jen takové velmi přibližné uspůsobení. Otázka sídla, ta samozřejmě to tady nebudeme určitě rozhodovat na úrovni administrativy, na úrovni zprávy. To musíme, musíme respektovat rozhodnutí, která jsou přijata. Co se týká mest, tak tady vlastně my se držíme předlohy komise, to znamená, komise vychází z určitého vývoje, který se zakládá na inflaci v určitých členských státech a rozhodne, zda má dojít k navýšení nebo ne. V minulých letech už to šlo v obou oběma směry. To znamená, někdy není potřeba provést tuto úpravu, ale ano. Pok předseda, pokud dovolíte, abych to vysvětlil za loňský rok, to bylo proto, že Eurostat nebyl v takové situaci, že by byl schopen sdělit čísla v okamžiku, kdy se připravuje rozpočet, takže došlo k tomu zkreslení mezi základy, které jste shromáždili pro přípravu rozpočtu a tím navýšením, ke kterému pak došlo se zpětnou, aktiv- eh, se zpětnou platností od 1. července 2015. Takže my jsme samozřejmě eh, byli eh, vzali na vědomí, že je potřeba provést určitá opatření. Ano, co jsem chtěl říct, je to, to neexistuje žádné oddělené separátní eh, hodnocení parlamentem, ale je zde předloha z Evropské komise, která vychází z tohoto základu a tím se řídí všechny instituce, které podle toho potom odpovídá, eh, počítají jednotlivé položky rozpočtu. Takže nemáme zde žádný manévrovací prostor, abych ale máte pravdu, vede to samozřejmě k zásadnímu, někdy k poměrně výraznému zkreslení, buď jedním nebo druhým směrem. U těch transferů převodu je to samozřejmě tak, že se musíme držet finančního nařízení, to je jasné, čili je jasné, jaké eh, transfery musí schválit eh, výbor. Potom je také možnost pro předsedu v určitých oblastech nebo u určitých menších částek, aby rozhodli, rozhodl tedy o těchto převodech, čehož také předseda v určitých věcech využil. Jde no, o 1, z té položky to představuje poměrně malou částku. Děkuji. Merci, monsieur le... Děkujeme, děkujeme vážený pane generální tajemníku. A nyní ještě pan Vílen. Um. Pane předsedo, jestli mohu se ještě krátce zmínit o několika bodech, tak bych chtěl skutečně říct, že příště možná bychom část schůze výboru pro rozpočet mohli udělat zatavřenými dveřmi in camera a tím bychom se mohli intenzivněji zabývat určitými těmi věcmi. Potom bych chtěl říci to, že Evropský parlament stojí každého občana 360 euro. Ve srovnání s národními státy, no to není možná úplně fair, ale třeba když bychom to srovnali s americkým parlamentem, tam by to bylo 5 euro. 5 euro na občana když u nás vlastně třetina eh, těch nákladů je souvis, souvisí se zasedáními s, a tak dále. Ale to nemá na to vliv, takže už jsme v zásadě velmi eh, nákladově nízký tedy parlament. Myslím si dále, pane předsedo, možná bychom se měli také věnovat s generálním tajemníkem těm otázkám už se zde hovořilo o prezentaci rozpočtu. Zda tedy bychom obecně možná neměli změnit částečně ten systém také v rozpoč, výboru pro rozpočet, kdy vlastně v těch špičkových časech jsou tlumočníci dražší v uvozovkách než třeba v jiných ne tak exponovaných obdobích tak abychom mohli rozumně si rozložit ty zdroje, ale nemyslím si, pane předsedo, že to je, který vlastně bychom měli diskutovat teď, protože možná na podzim, když bude všechno uzavřeno, tak si udělejme zasedání nebo slyšení a podívejme se na to, jak by se struktura rozpočtu mohla v budoucnu možná upravit nebo zlepšit tedy v tomto smyslu. Kvantitativní eh, převážení, když já jsem byl poněkud překvapen, že, že zde zazněly tyto věci. Jeden poslanec, který třeba celou dobu vůbec nemluvil, ale možná zpracovává ža- otázky písemné. Jiní poslanci možná nepíšou žádné návrhy nebo žádné otázky. Další poslanci třeba také nehovořili. Někteří poslanci byli tady a jiní nehovořili, někteří, kteří byli tady jen částečně, ti hovořili, někdo píše dotazy, jiný nepíše. Jeden některý poslanec byl celou dobu takový, ale tady, ale ale ale třeba celou dobu něco psal na svém mobilním telefonu. Jak to chcete měřit, jak to chcete hodnotit, eh, ty, tu výkonnost těch parlamentů? Vlastně parlament by musel sám chodit hodnotit vlastně své členy v jednotlivých výborech, takže vzdejme se tady tohoto hodnocení a zaveďme nějak, dejme, vyšleme tím odpovídající signál. Eh, ta, ty zasedání za mají být webstreamovaná, já hovořím pouze o některých řečnických. Byl jsem překvapen některými příspěvky kolegů. Ani hlasování nikdy neprobíhá úplně tak podle pravidel. Možná tedy bychom měli o tom také si promluvit a co tedy má být přenášeno. Takže možná samozřejmě můžeme o tom hovořit. A potom k těm elektromobilům elektromobil ve Štrasburku není žádná alternativa. U otázky, zda musí být přepravovány, tak tomu prostě není žádná alternativa. Taxiky se těžko schánějí, těžko se hledají místa na Hmm, na parkování, samozřejmě nějaká naveta, nějaký šatobus na letiště, o tom se určitě dá mluvit. Děkuji. Děkujeme, děkujeme, vážený pane předsedo, děkujeme, děkujeme za veškerá upřesnění, která se nám přednesla poděkoval bych rádi za veškeré návrhy. Já si myslím, že my všichni musíme samozřejmě převzít určitý podíl odpovědnosti. Odpovědnosti, pokud jde o náklady Evropského parlamentu a účinnost, efektivitu našeho parlamentu. Samozřejmě, že hovoříme o přidané hodnotě a je na nás, abychom prokázali, že skutečně parlament má přidanou hodnotu a pokud demokracie nemá cen, nějakou cenu, tak samozřejmě má určité, určitý náklad s tím spojený a my prostě musíme nějakým způsobem řídit tyto veřejné finanční prostředky. Děkujeme, děkujeme všem za toto setkání. To vlastně je první naše setkání a ve 12. 3. To je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. 7. dubna o tom budeme poté ještě diskutovat při přijetí finální zprávy, která by měla být přijít na plenárku 13. 4. Takže ještě jednou děkuji za to, že jste nám pomohli při řízení těchto veřejných finančních prostředků a zároveň za podporu určitého postoje autority našeho Evropského parlamentu. A nyní je to poslední bod. Účetní dvůr má určitý problém. Já si myslím, že tento bod by neměl být nějaký problematický. To znamená, hledají pracovníky tři permanentní body AST 3 a jeden jeden post AST1 by chtěli změnit na čtyři dočasná místa AST 3, to by nám nemělo způsobit žádný problém. Náš kolega Žera Depré mě poprosil, on je zpravodajem za tuto otázku, že skutečně můžeme vyjádřit pozitivní postoj k této žádosti a podpořit účetní dvůr v tomto kroku. Takže jsou zde nějaké poznámky k tomu, nějaké argumenty, není tomu tak. Takže tím jsme přijali tento bod a tím jsme vyčerpali celý náš dnešní program. Ještě nějaké záležitosti do bodu různé, není tomu tak a tím končím dnešní zasedání.